Let me thank particularly... Dovolte, abych poděkoval především jedinému přítomnému členovi tohoto výboru, konkrétně člence Francisce Keller. Chtěl bych to uvést do zápisu, že je tady jedinou přítomnou kromě mě, samozřejmě. Děkuji. Nemáme tu příliš mnoho přítomných eh, v publiku, pokud jde o členy a členky tohoto výboru. Nicméně eh, toto zasedání je přenášeno živě na internetu, takže máme obecenstvo i po celém světě. Děkuji vám, pane ministře, eh, za to, že jste přišel. Máme teď tady příležitost zhodnotit vaše předsednictví v Radě EU. Máme tu pana Nik- Neoklise Silikiotise, který je ministrem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kyperské republiky, který tady reprezentuje úřadujícího předsedu Rady mohu říct, že kyperské předsednictví bylo velice aktivní v oblasti obchodu a dokázalo uzavřít celou řadu velice citlivých témat. Prvním z nich jsou výjimečné preference pro Pákistán, potom nařízení pro Kolumbii a Peru, potom spuštění důležitých vyjednávání a kontroverzních obtížných vyjednávání s Japonskem a v neposlední řadě mělo, tak, mělo také na starosti začátek vyjednávání mezi parlamentem a radou ohledně dvou důležitých témat, Omnibus 1 a Omnibus 2, což tak před nástupem kyperského předsednictví bylo téma, které tak trošku zamrzlo v radě, takže já bych chtěl poděkovat našemu hostovi a kyperskému předsednictví za jejich úsilí a úsilí, které bylo v, tom případě, v tomto konkrétním případě tady úspěšné. Podařilo se rozmrazit toto téma. Já jsem panu ministrovi eh, říkal, že už jsem trošku nervózní ohledně těch dvou témat, Omnibus 1 a Omnibus 2, ale nikdy jsem nepřestal věřit, že se nám podaří to dotáhnout do konce. Já myslím, že to je skutečně velice významná událost ve vašem předsednictví. Takže, pane ministře, ministře děkuji, že jste e, přišel. Máte teď slovo, máte 15 až 20 minut a potom budeme mít samozřejmě i diskuze k vaší prezentaci. Děkuji mnohokrát. E, pane předsedo, budu hovořit řecky. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu v červenci loňského roku když jsme převzali předsednictví Evropské unie, tak jsem vám předložil eh, naše klíčové priority a jednotlivé oblasti, které chceme řešit, tak jak byly definovány v rámci tria předsednictví, to znamená polského, dánského a nyní kyperského předsednictví. No, to bylo těsně před, eh, teď před koncem kyperského předsednictví. Vám tedy chci představit, jaká je bilance našeho předsednictví v oblasti mezinárodního obchodu prezentace naší práce, práce, která byla odvedena v průběhu celého semestru, je tedy jakousi zprávou Evropskému parlamentu, ale je tu ještě další nutnost, kterou chci ošetřit touto prezentací, a to je, že jednotlivé kroky a politiky na Evropské unie musí na sebe navazovat, musí být součástí kontinuity a eh, tedy musí eh, se vyznačovat eh, charakteristikami evropského modelu, ale zároveň na globální úrovni musí tady být určitý společný jmenovatel a mezinárodní obchod musí být jakousi pákou k tomu, abychom uplatňovali spravedlivější pravidla v, ve světovém systému obchodu. Měli bychom také prosazovat a hájit hodnoty, základní hodnoty, jako, jakou je demokracie či lidská práva, a to v globálním měřítku. A tato eh, silná identita, kterou jsme se snažili vtisknout eh, našim politikám na globálním eh, úrovni, je něčím, co chceme dále posílit. Víme, že všichni čelíme následkům světové hospodářské krize, Čili stojíme tváří v tvář obrovským výzvám, musíme eh, řešit různé negativní dopady na úrovni sociální, politické, ekonomické. Ovšem Evropská unie se musí snažit eh, hájit svou identitu, včetně solidarity, eh, jak mezi členskými státy a mezi našimi obyvateli. Takto jsme se snažili pracovat upřímně a pilně v uplynulých šesti měsících. Jinak eh, ekonomická scéna ta je stále negativní. Snažíme se hledat prostředky na řešení krize a to je něco, co vyvolává mnohé úvahy i po našem předsednictví. Jsme se vždy, že domníváme, že musíme využívat i mezinárodního obchodu k tomu, abychom zvrátili tento negativní vývoj. Abych navázal na to, co jsem řekl v červenci, mezinárodní obchod představuje jeden z eh, strategických pilířů pro znovu nastartování ekonomiky a já bych chtěl znovu potrhnout význam tohoto přístupu tím, že odkáži na pana Lamyho, Pascala Lamyho z VTO, který řekl, že potřebujeme eh, důraznější, výraznější angažma k tomu, abychom posílili multilaterální obchodní eh, systém, a abychom znovu obnovili ekonomickou jistotu v době, kdy je to naprosto nezbytné. A my jsme si této skutečnosti vědomi, jsme si vědomi toho, že i eh, ten nejmenší pokrok v této oblasti by mohl stimulovat růst a mohl by také posílit naši ekonomiku. A v tomto rámci jsme se snažili za kyperského předsednictví dát podnět jednání o mezinárodních obchodních otázkách a přispět tak k rozvoji obchodu s našimi strategickými obchodními partnery i s dalšími ekonomikami. A navzdory obrovským výzvám, kterým čelíme navzdory tomu, že jsme malý členský stát, tak eh, naše spolupráce s komisí a s eh, parlamentem nám umožnila eh, pokročit směrem k plnění různých cílů v různých oblastech. A já chci vyjádřit své ocenění Evropskému parlamentu, zvláště vám, členům výboru pro mezinárodní obchod a vám osobně, pane profesore Moreiro, za konstruktivní spolupráci a za vaše významné přispění k úspěšnému vyřešení mnoha, mnoha eh, těžkých situací, kterým jsme museli čelit. Teď se podíváme na jednotlivé legislativní ehm, kapitoly, které eh, nám nejvíc ležely na srdci. Jsou tady některá ustanovení, která se promítla i do rozhodnutí rady, například eh, dojednání některých mezinárodních dohod, které by měly být schváleny eh, běžnou legislativní, běžným legislativním postupem. A úspěšné vyřešení těchto otázek nám umožnilo získat i eh, souhlas parlamentu, pokud jde o dohodu s Kolumbií z Peru, asociační dohoda s Střední Amerikou dále s Ruskou federací, tam se to týkalo dřeva a s Izraelem, pokud jde o schodu průmyslových výrobků. A v témže duchu e, spolupráce a v konsenzu s Evropským parlamentem se nám podařilo také dosáhnout dohody o některých legislativních otázkách, jako je například nařízení, nařízení které se e, týká uplatnění e, bilaterální doložky v otázce obchodu s banány, s banány z Kolumbií a Peru a se Střední Amerikou. A dále eh, tarifní eh, tarify v případě vývozu dřeva z Ruské federace, dále antidumpingová nařízení, příloha 1 nařízení 265887 ohledně ehm, tarifov, tarifní nomenklatury a společného celního tarifu. A dále Pakistán, kde se hovořilo o obchodních eh, preferencích a je pravda, že předchozí předsednictví eh, v této oblasti výrazně pokročilo. Kromě toho jsme také, také usilovně pracovali na tom, abychom odblokovali překážky, pokud jde o navržení, návrhy Omnibus 1 a 2, které se týkaly uspůsobení eh, rozhodovacího procesu s ustanovením Lisabonské smlouvy. A je mi potěšením, že říci, že za našeho předsednictví se nám podařilo získat společnou, dosáhnout společného postoje Rady, pokud jde o Omnibus 1. A nastartovali jsme také trilog s Evropským parlamentem. Pokud jde o Omnibus 2, tak jsem přesvědčen, že na základě již dosaženého úspěchu a pokroku bude možné upřesnit pozici a zahájit v brzké době trialog s parlamentem. V průběhu kyperského předsednictví, alespoň jak to vidím já, tak se nám podařilo dosáhnout skutečného pokroku, eh, pokud jde například o uzavření bilaterálních obchodních dohod. Eh, lze hovořit o úspěchu, Rada ministrů obchodu 29. listopadu loňského roku přijala vyjednávací mandát ohledně eh, vyjednávání eh, mezi Evropskou unii a Japonskem. To mělo obrovský význam pro Evropskou unii vzhledem k tomu, že na základě odhadu Evropské komise je to dohoda, která umožní eh, zvýšit HDP Evropské unie o asi 43 miliard eur. My jsme si naprosto vědomi toho, že otázka vyjednávání je obzvlášť citlivá pro členské státy, jakožto předsednictví. Jsme se snažili jednat jako prostředníci a dosáhnout tak maximálního pozitivního výsledku, který by chránil eh, jak členské státy, tak i společné zájmy Evropské unie. A já jsem přesvědčen, že se nám podařilo Eh, vzít v potaz celkovou rovnováhu v radě, zachovat životaschopnost vývozních trhů Evropy obecně a přitom zároveň zajistit i obchodní zájmy v některých citlivých oblastech pro některé státy. Chci vás také ujistit o tom, že v rámci našeho vyjednávacího mandátu, který Rada eh, svěřila komisi, tak zohledňujeme i vaše postoje, tak jak jsou obsaženy v usnesení vašeho parlamentu. A horizontálními otázky byly například posílení středomorského rozměru evropské obchodní politiky, to znamená středomorská spolupráce, kde jsme eh, trva, zejména zdůrazňovali posílení vztahů se středomořskými státy Jižního středomoří. Rozhodnutí zahájit vyjednávání směřující k uzavření dohody o volném obchodu s Marokem může být vnímána jako e, skutečně vynikající plot úsilí e, našeho předsednictví. A ty postupy budou brzy dokončené a bude možné zahájit jednání s Tuniskem. Také se těšíme z postupu vyjednávání s, se Singapurem, s tím, že probíhají také jednání o globální hospodářské dohodě s Kanadou, kde zbývá jenom uhladit několik drobných nesrovnalostí, ale jak bylo právem řečeno, tato dohoda bude největší dohodou o volném, volném obchodu ve světě. Paralelně s tím bychom mm, mohli také vyslat silné poselství, pokud jde o angažma Evropské unie v oblasti otvírání trhu, transatlantického obchodu. A to všechno by mohlo být potom výchozím bodem budoucích jednání se Spojenými státy. Jak už jsem řekl, tak jsme rádi také, že se nám podařilo uzavřít eh, dohodu o volném obchodu se Singapurem, který je největším, eh, největším naším obchodním partnerem ze, mezi zeměmi ASEANu. I to vyšle velmi silné, silný signál, pokud jde o angažma Evropské unie a vůle spolupracovat eh, s tímto azijským regionem, Umožní nám to také prohloubit obchodní vztahy s dalšími zeměmi regionu. Paralelně s tím probíhají také jednání s Malajzí, které jsou již ve velmi pokročilém stádiu. V loňském, eh, loňského října se, se konalo také první kolo jednání s Větnamem. Eh, nyní, pokud jde o vztahy spíše na východ, eh, tak se nám podařilo pokročit ve vyjednávání s Eh, ohledně uzavření eh, dohod s Armenií, s Moldavskem a Gruzí a doufáme, že tato jednání se budou brzy dokončena. Teď pokud jde o Indii, tak tam se nám podařilo dotáhnout eh, značnou část úsilí. Je to tedy dobrý pokrok, ale ještě přetrvávají některé problémy, kterých jsme si vědomi. Snad se nám však podaří eh, najít takto nové příležitosti pro evropské podniky. A jsme plně naděje, že by jednání mohla nakonec vyústit ve vyváženou dohodu. Eh, dokončili jsme jednání s Austrálií a Novým Zélandem, pokud jde o změnu stávajících dohod o vzájemném uznávání a eh, hodnocení, osvědčení a tak dále, osvědčení schody. Eh, stanovili jsme si velmi ambiciozní cíle, pokud je o liberalizaci obchodu s našimi strategickými partnery. Spojené státy jsou nejvýznamnějším obchodním partnerem Evropské unie a jakékoliv prohloubení obchodu mezi oběma stranami by mohlo přinést výrazné přínosy oběma stranám. Snažíme se hledat možnosti, jak posílit eh, Eh, obchod eh, ve prospěch tvorby pracovních příležitostí a rozvoje a eh, očekáváme také zprávu v příštích týdnech, která by mohla nastartovat tedy práci prvních pracovních skupin a pak jednání se Spojenými státy v průběhu příštího roku. Čína. Obchodní perspektivy jsou samozřejmě značné, jak jsme o tom hovořili Eh, na minulé radě ministrů obchodu, tak eh, bylo zjevné, že i tady existuje atmosféra k tomu, abychom mohli nastartovat jednání o investiční dohodě. A v rámci této dohody bychom mohli počítat také s přístupem, s vyšším přístupem k trhům a pak bychom mohli rozjet i jednání o dohodě o volném obchodu, což eh, bylo navrženo i čínskou stranou. Rusko. Trvali jsme na přehodnocení vývoje jednání o nové dohodě a uplatnění závazku Ruska v rámci VTO. To je něco, o čem se také hovořilo v průběhu eh, ministerské schůzky eh, minulý měsíc obecně, a to všichni sdílí, tak eh, jakékoliv eh, od, odklánění se Ruska od eh, multilaterálních a bilaterálních závazků Evropské unie by mělo, tomu bychom měli čelit jasnými kroky, které budou koordinované. Věděli jsme, že ta jednání probíhají na multilaterální úrovni, jsou to tedy multilaterální jednání také, které jsou v jakési přechodné fázi. Naše úsilí se zaměřilo zejména na uplatnění podmínek, které nám eh, pomohou znovu nastartovat cyklus jednání v Dauha. A to se bude týkat různých oblastí usnadnění obchodu, účast méně rozvinutých států a také dohoda týkající se služeb. V průběhu našeho předsednictví bylo přijato několik velmi významných eh, rozhodnutí eh, v rámci VTO a uvedu mimo jiné také přistoupení Laosu a Tadžikistánu do VTO, uzavření eh, a dokončení jednání se Spojenými státy a Čínou o změně koncesí v rámci GATU a to v kontextu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii a konečně dokončení dohod eh, s Brazílií a Tajskem ohledně změny ustanovení týkajících se eh, masa, drůbežího masa. A nyní tedy, dámy a pánové, vám pane předsedo, mohu konstatovat závěrem, že naše předsednictví usilovalo o lepší Evropu. A to ve všech směrech, ve všech oblastech na úrovni mezinárodního i na úrovni mezinárodního obchodu, kde jsme přijali důležitá významná rozhodnutí. Lze hovořit o skutečném pokroku v mnoha oblastech, u mnoha dohod, které se týkaly eh, důležitých otázek. A navzdory malé mu eh, rozsahu naší malé velikosti naší země, myslím, že jsme významným dílem přispěli ke společnému dílu. A nyní eh, předáváme štafetu dál. Eh, myslím, že můžeme být spokojeni s dosaženým výsledkem ve společném evropském zájmu, v zájmu všech evropských občanů a doufám, že budeme na této cestě rozkvětu pokračovat i dál tak, jak si to představovali vizionáři, otcové zakladatele Evropské unie. Přeji veškerý možný úspěch dalšímu předsednictví, tedy irskému. Opravdu vám přeji vše nejlepší a děkuji také Evropské komise a komisaři de Kuchtovi a všem poslancům a poslankyním, kteří nám pomohli takto skvěle dokončit eh, naše předsednictví. A chci poděkovat eh, také celému svému týmu a všem svým spolupracovníkům a ministrům, kteří přispěli tak velkou měrou k tomuto nebývalému úspěchu. Děkuji vám. <clears throat> Thank you very much, minister, for your... Děkuji, pane ministře, eh, za eh, vaš, vaše podrobné vystoupení a popis uplynulých šesti eh, měsíců vašeho předsednictví. Můžeme zahájit diskuzi s členy tohoto výboru a hlásí se paní Keller jako první. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel mezi nás a že jste nám eh, prezentoval vaše úspěchy. Doba vašeho předsednictví byla samozřejmě velice zajímavá. A mám tady několik otázek k tomu, co jste zmínila. Byla bych velmi ráda, kdybyste se s námi mohl podělit o vaše myšlenky, především pokud jde o Kanadu. Um, téměř jsme během vašeho eh, předsednictví uzavřeli dohodu s Kanadou, ale jak se stá, je ještě třeba vyřešit tu otázku uh, bezprostředního přístupu pro vepřové a hovězí. E, a potom je tady také otázka na kapitoly o zadávání zakázek e, a pokud jde o požadavek Kanady na vepřové a hovězí, tak to by znamenalo překročit červené linie, které si proto vyjednávání stanovila rada. A mě by zajímalo, jakým způsobem o tom na radě diskutujete, především na radě o zemědělství. Dále Mohl byste jakožto předsednictví, které tady hovoří za radu, zaručit, eh, že eh, v případě, že bude eh, poskytnout větší přístup pro vepřové a hovězí. Bude to v souladu s pravidly SPS, protože, jak jsme slyšeli, tak tato pravidla plně nejsou uplatňována v Kanadě. A také tady bylo řečeno, že zástupce rady ve vyjednávání eh, stahl všechny požadavky o posílení IP, eh, kde, eh, což v podstatě mělo vyplývat z negativního přístupu Evropského parlamentu. Mohl byste nám potvrdit, že to tak je a že v textu něco takového nebude, tedy že bude zohledněno negativní rozhodnutí parlamentu vůči akta, potom Japonsko rada dala komisi mandát eh, jednat o FTA, ale eh, slyšeli jsme, že rada návrh komise změnila a mě by zajímalo, jestli to tak je. A pokud ano, tak jakým způsobem byl eh, tedy návrh upraven a především zda tam byly stanoveny nějaké další podmínky. Pokud jde o Indii, tak jste uvedli, že došlo k velkému pokroku. Mohli byste eh, konkrétně uvést, v čem pokrok eh, spočívá? A potom poslední otázka, která se týká Singapuru. V únoru eh, ještě tedy nebylo řešení o prováděcích mechanismů, jak zapojit občanskou společnost do monitorování FTA a mě by zajímalo, jestli tyto otázky byly vyřešeny a vy jste velice pozitivně hovořil EFTA, ale e, alespoň dříve se zdálo, že to tak není, že jsou tady velké problémy. A s ohledem na to, e, jak se e, singapurská společnost, singapurská společnost bránila tomu zapojit občanskou společnost, bude velice důležité, aby bylo zajištěno, že tento mechanismus pro provádění bude opravdu nezávislý. Děkuji. Ano, to jsou dobré otázky. Má ještě někdo další nějakou otázku z publika? Dobře, v takovém případě eh, položím sám několik otázek. Pokud jde o Rusko, vzhledem ke zvláštnímu vztahu, který má Kypr s Ruskem, eh, finanční, ve finanční oblasti a tak dále, tak mám pocit, že Kypr by mohl být eh, zvláštní stanovisko, pokud je obchod a ekonomické vztahy s Ruskem. E, problémy souvisí především se skutečností, že Rusko prohlubuje ekonomickou integraci a celní unii s Kazachstánem a Běloruskem a proto tady je třeba se eh, angažovat v rámci euroazijské komunity a spíše tedy směřují tím směrem, než aby jednali přímo s námi. Může Evropská unie tento posun akceptovat a může takto eh, eh, místo vyjednávání nebo jednání s ruskou vládou se obracet na euroazijské společenství. To je otázka, na kterou jsme zatím od rady nedostali odpověď a přitom je to velice důležité, nejenom politicky, eh, ale eh, i jinak. Za druhé, je tady jedna věc, se kterou nejsem zcela spokojen během kyperského předsednictví, a to je otázka nařízení pro přístup na trhy závěrečná lhůta pro země AKP, pro africké země AKP, eh, pro uzavření vyjednávání o EPA s Evropskou unii, bez eh, čehož by eh, samozřejmě získali své preference, na které měli nárok v rámci vyjednávání kotonu, dohody z kotonu. A Evropský parlament změnil hutu eh, z roku 2014 na 2016 a rada eh, tedy usilovala o kompromis, ale parlament se chtěl držet přísnějšího postoje komise. A tím se vlastně znemožnila možnost dohody mezi Evropským parlamentem a radou a já jsem zcela nepochopil, proč rada se takto rozhodla, místo toho, aby usilovala eh, o co nejrychlejší kompromis. A já si myslím, že toto rozhodnutí pouze způsobilo eh, prodlevu uzavření rozhodnutí které je velice potřebné, protože africké země, společnosti, vývozci, eh, investoři, všichni samozřejmě musí s dostatečným předstihem vědět, s čím mají počítat. Takže eh, Evropská unie irskému předsednictví asi bude muset něco navrhnout, eh, tak, aby se nalezl rozumný kompromis mezi oběma institucemi co nejdříve. začíná. Podpořil jste rozhodnutí komise, aby usilovala o investiční dohodě s Čínou, kde by nešlo pouze o ochraně invest, kde by se nejednalo pouze o ochranu investic, ale také o přístup na trh. Ovšem vidím tady určité problémy a to jde o to, zda rada začala řešit problém, eh, pokud tam bude tedy ta složka přístupu na trh, tedy zda by tato dohoda měla obsahovat také kapitolu o udržitelném rozvoji a doložku o lidských právech, protože eh, toto je rozhodnutí Evropské unie to, že bychom tady neměli mít dohody o přístupu na trh, pokud tam nebudeme mít ty zmíněné složky. Myslíte si, že je to realistické, eh, to, že bude uzavřena tato dohoda eh, s Čínou bez těchto dvou složek a mohla by eh, Evropská unie zdát se těchto dvou tedy cílů při uzavírání dohody s Čínou? Potom Mercosur. Mercosur jste nezmínil. Samozřejmě je jednoduché pochopit, proč. protože staly se určité věci během tohoto pololetí a mě by zajímalo, jak to hodnotíte, jak vidíte vyjednávání s Mercosurem. E, jaký je váš názor, pokud jde o ty důsledky eh, pro ty země, jako je Bolívie a eh, Ekvádor, které vlastně také přistoupily do Mercosuru. Myslíte si, eh, že by tady měly být udělány nějaké další kroky, pokud jde o Evropskou unii a Mercosur? Myslím si, že vaše předsednictví bylo poměrně úspěšné pro, a vy jste malá země a já si myslím, že Evropská unie je tak kvalitní, jako jsou kvalitní její členské státy a proto jsem velice potěšen, že malá země, kdy se poprvé ujala takového předsednictví a země na periferii byla schopná poskytnout tak kvalitní práci během předsednictví. Jaká jsou vaše doporučení pro další předsednictví Eh, budou tam některé malé země, eh, pobaltské země, které se stanou poprvé eh, předsednickou zemí. Co byste jim doporučil? tak, aby byli tak úspěšní, jako byl Kypr. Co je důležité pro malou zemi, aby byla tak úspěšná během předsednictví Evropské unie? A mám další požadavek od Kristiane Moscardini, která je tam. Grazie Presidente. Ehm, io ho avuto modo di eh, parlamentare europeo Cipro. Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem měla to štěstí, že jsem se na Kypr mohla vydat dokonce několikrát za posledních několik let a chtěla bych poděkovat kyperskému předsednictví za veškerou práci, kterou odvedli, což oceňuji tím více, že jsem se dokonce podívala i do jejich země. Doufám, že toto předsednictví na základě toho, co samo dosáhlo, bude moci poskytnout i rady následujícímu předsednictví, především pokud jde o uzavírání bilaterálních dohod se třetími zeměmi. Tam bychom chtěli, aby došlo k dalšímu pokroku. Víme, že budoucnost demokracie a globálního míru eh, velice úzce souvisí s obchodem a s mezinárodními pravidly, kterými jsou vázáni mezinárodní hráči. Pane předsedo, vy jste zmínil dohodu s Indií. Indie ukázala, že ne vždycky plní závazky vyplývající z mezinárodních dohod. Například jsou tam stále vězněni dva italští úředníci a zdá se, že jediná obvinění, která byla vznesena proti ním, eh, počívají v tom, že pouze vykonávali své, eh, svou práci v mezinárodních vodách a stále jsou ale přesto drženi v indických věznicích. Takže je třeba se zamyslet nad tím, jak můžeme vůbec prosazovat splňování, eh, plnění eh, závazků vyplývajících z mezinárodních dohod, pokud jde o třeba eh, mezinárodní vody a tak dále. Já bych stále chtěla, aby se rada více zabývala určením původu, označením původu pro produkty ze třetích zemí. My jsme v říjnu 2010 na tom, o tom hlasovali v prvním čtení od parlamentu od té doby nedošlo k žádnému dalšímu pokroku v této věci a proto občané Evropské unie jsou jedinými občany, kteří neznají původ některých produktů, které si kupují. Američané, Mexičané, eh, Číňané, Kanaděné jsou na tom jinak. Ale některá pravidla pro označování původu tady neplatí. Takže já si myslím, že buď musí tato pravidla platit všude, anebo je tady nepotřebujeme vůbec, ale ne, není možné, abychom měli dva různé tábory zemí, pro které platí různá pravidla. Protože existuje mezinárodní dovoz a vývoz a je třeba tady uh, označovat původ. A je povinností rady, aby spolupracovala s parlamentem a snažila se vyřešit rozpory, které mezi námi jsou. Já vím, že asi nedosáhneme toho, abychom všichni měli na to stejný náhled, ale je třeba, abychom mohli o této otázce jednat. Nicméně jediné, co se zatím stalo, bylo to, že byly návrhy staženy a to není spravedlivé vůči občanům Evropské unie. Děkuji za otázky, říkám pan předseda. A pan ministr má opět slovo, aby mohl odpovědět. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve odpovím na otázky paní Keller. Jak jsem již řekl na úvod, tak dohoda s Kanadou se blíží k eh, uzavření, k dokončení, když je tu velký prospekt, tak velký eh, tedy eh, pokrok, tak stále ještě jsou, přetrvávají některé problémy související právě s vývozem zemědělských produktů, jak jste to zmínila. Nedávno se konalo zasedání komisaře de Guchta s, s kanadským protižkem, přičemž pan komisař Čološ byl také přítomen tomuto jednání. Šlo o pokus o překonání problémů, jejich vyřešení a my se snažíme samozřejmě zachovat obecné principy, na kterých záleží Evropské unii. A teď opět si zmínit ministerskou schůzku. Myslím, že jsou tam některé limity, které by se daly řešit jsou tu také některé požadavky z kanadské strany. A hovořil se také o duševním vlastnictví. V červenci loňského roku, když jsme se setkali, tak jsem vám řekl, že budeme respektovat eh, rozhodnutí Evropského parlamentu. Příliš jsme v této věci nepokročili. Očekáváme zaujetí pozic také ze strany soudí, jsou pozice soudního dvora. A instituce Evropské unie doufám naleznou nějaký způsob, jak eh, překlenout problémy související s touto záležitostí. Nyní Japonsko. Vyjednavací mandát nebyl nějak hluboce změněn. Hovořili jsme o tom i v červenci loňského roku, i na radě. A souhlasili jsme s tím, že bychom měli mít co nejjasnější rovnováhu jednotlivých prvků. Přejeme si hájit obchodní zájmy členských států v některých nejcitlivějších oblastech. A já si myslím, že to konečné rozhodnutí je velmi vyvážené. Může budeme moci zahájit jednání, protože je to klíčové pro zahájení jednání s Japonskem. Je to důležité pro Japonsko i pro Evropskou unii. A rozhodli jsme, že některé otázky, které jsou obzvlášť citlivé pro členské státy, že tyto otázky eh, nadneseme v zájmu hledání řešení. A to jsme rozhodli v průběhu poslední ministerské schůzky, tedy v průběhu zasedání ministrů, které se konalo 29. listopadu. A ano, a uznávám, jsou, tu, jsou tam některé problémy. Rada chce však vynaložit veškeré úsilí k nalezení všeobecně přijatelného řešení. Ano, jsou tu problémy, a to poměrně v dost eh, oblastech, ale jak jsem již řekl, naše úsilí bude směřovat k tomu, abychom je překonali. Ale jistě, jsou tu tedy problémy, které stále přetrvávali a je tu vůle k pokroku. A dále Indie. To musím podtrhnout, protože paní Muscardini eh, to zmínila také. To znamená, do jaké míry třetí stát respektuje mezinárodní normy. No to je přesně to, o co jde. My právě chceme, aby respektovali mezinárodní závazky. Zvláště lidská práva. Já jsem to řekl konec konců ve, ve svém projevu. I na začátku předsednictví jsem to řekl. Takže pro nás je toto zásadní. To nejde jenom o solidaritu mezi členskými státy. Mezi institucemi a občany. Ne, to, toto je přímo, přímo povinnost závazky v rámci mezinárodního práva, respektování lidských práv mezi ně, mezi ně patří, dodržování všech ustanovení mezinárodních dohod. A nyní Singapur. K tomu bych řekl toto. dohody, které jsme dojednali, jsou jakýmsi základním východiskem. Naším eh, cílem bylo mít balíček, který bude eh, kompletní, zelený, globální, tak, abychom znovu nastartovali růst, ale růst, který bude zároveň udržitelný na který zajistí také aktivní účast občanské společnosti. Pane Morera, i vy jste položil několik otázek. A já vás mohu ujistit, pane profesore, že bez ohledu na eh, samostatné vztahy, které má Kypr s Ruskem, jsme se snažili fungovat jako předsednictví. To znamená jako země, eh, která drží předsednictví a, eh, a snažili jsme se tudíž odhlednout od jakýchkoliv eh, národních ohledů a zájmu. A proto jsme nezaujali eh, žádný postoj k té to otázce těchto vztahů. A jak jsem již řekl na úvod, hovořilo se o tom i na poslední ministerské chůzce, To jsou eh, tedy závazky na multilaterální a bilaterální úrovni jedině tak bychom mohli zlepšit naše vztahy. Nemůžeme akceptovat, eh, že tato pravidla by nebyla roz, eh, respektována. Jistě, že musí být respektována veškeré, veškerá pravidla a veškeré závazky vůči VTO. vztahy s Běloruskem, Kazachstánem. Připouštím, že je to otázka, kterou si klademe. Prozatím nemůžeme, nejsou nepřípustná jednání eh, s těmito zeměmi ohledně té unie. Eh, vzhledem k tomu, že tyto státy jsou také součástí VTO, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. A nyní otázka přístupu k trhům. Před dojednáním, před uzavřením dohody byla na stole, byl na stole návrh komise, Rada v zásadě eh, přijala návrh komise ohledně vztahu se Zimbabwe. Domníváme se, že je to poměrně vyvážený, vyvážený výchozí bod dalších, pro další diskuze a těšíme se na další plné diskuze s Evropským parlamentem v druhém čtení. A potrhuji, že ohledně toho byla v radě jednomyslnost. A nyní doporučení jirskému předsednictví. K tomu lze říci jedině to, že doufáme, že jirské předsednictví bude přistupovat k celé věci konstruktivně, bude konstruktivně hledat řešení. Pokud jde o Čínu a investiční dohody, tak eh, o tom jsme skutečně hovořili dohloubky na poslední eh, eh, zasedání Rady 29. listopadu. Nemáme nejmenších pochyb o tom, že Čína je významným strategickým eh, obchodním partnerem. A vše, co prohloubí tyto vztahy ještě více, musí zároveň probíhat v kontextu legitimity. To znamená, že nová dohoda nám musí přinést více eh, větší přínosy než ty bilaterální dohody, které existovaly mezi jednotlivými státy a Čínou. Po diskuzích za našeho předsednictví se domníváme, že máme podmínky, mám připravenou půdu pro e, další jednání. Zatím nebyl předložen eh, komisí žádný konkrétní návrh týkající se jednotlivých eh, podrobností, jednotlivých e, kapitol zohlednění, pro zohlednění těch aspektů, které jste zmínil vy, například respektování lidských práv a udržitelný rozvoj. ale rada zopakovala, že bude přikládat váhu e, těmto, e, těmto ohledům, to znamená lidská práva a udržitelný rozvoj. A nyní Mercosur. Mercosur jsem zatím nezmínil, protože se tam nic nepohnulo, žádný pokrok. A samozřejmě, že to má negativní dopady. Řekl jsem to už v červenci. Má to negativní dopady, zejména pokud jde o Argentinu. Ale Mercosur není jen Argentina. Jsou tu i další strategičtí partneři, například Brazílie. Budeme se snažit vyřešit jednotlivé eh, otázky, problémy a otevřít nové perspektivy při prohlubování našich vztahů se zeměmi Mercosuru. Protekcionistická opatření Argentíny samozřejmě vyvolávají obavy na úrovni evropské i světové. A my tento vývoj sledujeme a pod, podporujeme eh, úsilí komise na bilaterální a multilaterální, multilaterální úrovni. Snažíme se najít řešení, pokračovat v jednáních v rámci Mercosuru. a teď eh, ta záležitost, kterou zmínila paní Muscardini. Zmínila Indii a pak také eh, pravidlo týkající se původu výrobků. Ano, máte pravdu, paní Muscardini. A musím říci, že ty rozdíly v názorech v radě jsou tak značné, že navzdory našemu značnému úsilí navzdory eh, veškerým snahám o zprostředkování se ne, nenalezl konsenzus a já doufám, že v budoucnu některé členské státy své pozice změní. Máte pravdu. Je, je tu opravdu určité vákum, je tu mezera. tato upřesnění, pokud je o pravidla původu, to nám chybí. A teď mám na mysli mimo jiné rozhodnutí tribunálu VTO, která upozornila na to, že jsou tu některé postupy, které nejsou v souladu s pravidly mezinárodního obchodu. Všem příští předsednictví pravděpodobně bude muset dotáhnout veškeré úsilí, které nám eh, umožní pokročit této věci dál. Takže takto jsem se pokusil eh, všem zodpovědět. Děkuji panu Morerovi za jeho laskavá slova, pokud eh, jde na adresu kyperského předsednictví. A já bych se chtěl jen vrátit k otázce malých zemí, které se, které se nachází na, na periferii Evropské unie. E, a kterým se přesto podařilo pokročit v tolika oblastech. E, nemluvím jenom o těch základních, ale e, chci také říci, že kyperské předsednictví od začátku chtělo být upřímným, spravedlivým zprostředkovatelem mezi všemi zájmy. Děkuji parlamentu a eh, všem jednotlivým poslancům, kteří uznali tuto roli, eh, které, které jsme se snažili zhostit a velmi často byly naše návrhy akceptovány, neboť jakožto eh, menší stát máme méně samostatných národních zájmů, které bychom se snažili protlačit. byli jsme skutečně nuceni fungovat pouze jako, eh, jako eh, jak, jakýsi eh, zprostředkovatel mezi těmi ostatními zájmy. A vy, když jste byl na Kypru sám, jsme řekli Evropskému parlamentu, že někdy se snažíme jít i nad rámec základních eh, pravidel a my jsme také prosazovali stále eh, kontakty a jednání i před uzavřením dohod na úrovni rady. Domnívám se, že je zásadní, aby Parlament byl zapojen do veškerých procesů, které předchází přijetí společného postoje v radě. To je jasné, protože jste eh, institucí, která je nejbliž občanům a jste si vědomi jejich potřeb a jejich aspirací. Jestliže naše eh, státní zpráva je malá, že jsme museli pracovat na plné obrátky, ale podařilo se to, já vám děkuji. Musím vám říci, že pro nás jako Kypr, pro Kypr, to byla zkušenost eh, nedocenitelná. Byl to pro nás opravdu obrovský projekt eh, a já děkuji za veškerou pomoc díky které se nám podařilo uzavřít některé důležité otázky. A e, přejeme si každopádně pracovat pro, za lepší Evropu. To je, to je ten cíl našeho předsednictví. Lepší Evropa pro naše občany. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za Děkuji také vašemu předsednictví za přispění k celkovému obecnému zájmu Evropské unie a doufám, že toto bude pokračovat jak v rámci rady, tak v rámci TPC, tak abychom mohli pokročit eh, dál ve všech oblastech, které se týkají obchodní politiky EU. Takže ještě jednou mnoho štěstí vám i vaší zemi. Dámy a pánové, pojďme se tady přesunout k další části našeho zasedání, což je hlasování. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. Rodas. Thank you very much. Are you ready? Your voting cards are... Jsme připraveni? Máte všichni, prosím, hlasovací karty? First item. První položka. 11 a 12 dohromady, tedy sociální odpovědnost podniků, bod číslo 11 a 12, máme na to jenom jeden hlasovací seznam, který začíná kompromisním pozměňovacím návrhem číslo 1. Takže schváleno. číslo 5 pro, proti, kdo se zdržel. To prosím ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Je to pozměňovací návrh číslo 5. Končím hlasování. Takže schváleno. Kompromisní návrh číslo 3. Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Je to pozměňovací návrh. Já jsem se dívala na špatný hlasovací seznam. Takže pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Číslo 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Bez mikrofonu, bohužel. Uh, one minute, two minutes. Takže minutu nebo dvě minuty, ptá se pan předseda. Bohužel neslyšíme na mikrofon členky a členy výboru. Pan zpravodaj je od sociálních demokratů a tím pádem si myslím, že musíme asi teď hlasovat podle seznamu pana zpravodaje. Minimálně já tady podle něj postupuji. Může prosím někdo dát frakci S a D hlasovací seznam pana zpravodaje? Výborně. To je tady zařízeno. A my jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, ne, budeme ověřovat číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A skutečně to bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 11 pro, proti, zdrželi se schválen kompromis číslo 2. Máme tady dvě části, takže první část kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 16. Opět dvě části. První část, kdo je pro? Ne, druhá část byla stažena. Takže vlastně máme jenom jednu část, o které musíme hlasovat. Takže číslo 16, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 18, pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 20, pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 21, pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 22, pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 23. Ne, prosím, říká pan předseda. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pouze členky a členové výboru mohou žádat o ověření hlasování, nikoli asistenti, prosím. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme číslo 25, dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Skupina SAD hlasovala jinak, dobře, Teď už to tady máme správně a schváleno. Nyní číslo 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27 pro, proti, kdo se zdržel schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 34, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh číslo 3. Máme dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 36 ne, to nám odpadá. Takže číslo 40, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno 41. Pro, proti, zdrželi se schváleno 42. Pro, proti, zdrželi se schváleno 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Ano, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52, kdo je pro? 52, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Dobře, ověříme číslo 52, kdo je pro. Zahajuji hlasování, tedy pardon. Končím hlasování. Bylo to skutečně zamítnuto. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno 53 pro, proti zdrželi se schváleno 54 pro, proti zdrželi se schváleno 55 pro, proti zdrželi se schváleno 56 pro, proti zdrželi se schváleno Jste si jist? Ptá se pan předseda. U 56. Dobře, budeme tady ověřovat elektronicky. Zahajuji hlasování. 56. Ověřujeme pozměňovací návrh číslo 56. Hlasování je zahájeno a končeno. Já navrhuji pokuty pro neopodstatněné žádosti o elektronické ověření hlasování, protože ten výsledek je zcela zřejmý. Tak, teď číslo 57. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 58 pro, 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50, ne, dobře, ověříme, číslo 58, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 58. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 59 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď budeme hlasovat o celkovém návrhu stanoviska v pozměněném stavu. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno 24 hlasů pro, 2 hlasy proti, jeden se zdržel. Takže gratulujeme panu zpravodaji obou těchto návrhů. Tento není přítomen dnes, ale je v zahraničí na politické misi. Teď číslo 13. Daniel Kaspary a žádá o slovo, takže prosím, máte slovo. Vážení kolegové, předtím, než budeme hovořit o bodu 13, Předtím, než budeme hlasovat o bodě 13, tak bych chtěl vyjasnit jednu věc, která podle mého názoru by asi měla být důležitá pro nás, pro všechny. Jedna země, které se týká tato dohoda, je Zimbabwe a já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že situace lidských práv v této zemi je velice komplikovaná a proto navrhuji, abychom Současně s touto zprávou předložili usnesení na plénu, kde bychom za parlament upozornili na situaci v Zimbabve a vyjasnili, že máme určité pochybnosti a přání pro budoucnost eh, v souvislosti s touto zemí. Byl bych velice rád, kdyby to kolegové mohli podpořit. Thank you. Eh, eh, Prosím, Franciska Keller, ano, děkuji mnohokrát. My velice podporujeme tuto myšlenku, ale já bych ji možná chtěla ještě trošku rozšířit, protože výbor pro rozvoj jednal o více dohodách, které se netýkaly jenom Zimbabwe, tak možná bychom to mohli rozšířit i na další země. To bychom jistě mohli podpořit. Vy to, vy to tady nepodporujete dobře, ale to tady je náš návrh, abychom to rozšířili ještě na ostatní. Robert Sturdy. Děkuji, pane předsedo. On to je problém pro Brity už dlouho a já zcela podpoři, podporuji to, co říkal Daniel. My z toho máme velké obavy. Nicméně jsme se rozhodli, že budeme hlasovat pro toto usnesení. Víte, že máme velké uh, obavy, uh, pokud jde o to, uh, co se děje v Zimbabwe a rozhodně mohu podporovat to, co tady Daniel navrhl. Pan Kotáš, ano, chci říci jenom, že podporujeme návrh Daniela a těšíme se na rozpravu na plenárním zasedání. Dobře, říká pan předseda, takže takže to asi přednaznačuje hlasování eh, o celkovém dokumentu, jak naznačil pan Daniel Kaspary. Takže budeme hlasovat pozměňovací návrh číslo 1 a 2, což jsou stejné. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. A teď tady budeme hlasovat o návrhu doporučení jako o celku, bez jakýchkoliv změn. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno 20 hlasů pro, 5 hlasů proti, 1, jedno zdržení. Item 14. Číslo 14. A to je schválení otázky k ústnímu zodpovězení. Týká se to uh, označení původu. Je to bod číslo 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Bod číslo We'll vote on the budeme hlasovat o stejné otázce. My jsme tady teď hlasovali o otázce radě a tady je třeba vysvětlení, protože otázky k ústnímu zodpovězení pro radu jako takové se neschvalují, nicméně budeme je brát jakožto žádost o vyjádření od rady. V podstatě je to to samé, ale měli bychom brát v úvahu to, že otázky ústního zodpovězení z procedurálního hlediska, pokud jsou směrovány k radě, tak se jako takové tady neschvalují, nepřijímají. Bude se to tady měnit na žádost o ústní vyjádření rady. Tento problém ale už nemáme u dalšího bodu. Je to to samé, otázka směrovaná komisi. Zahajuji hlasování. 14a. Stejná otázka k ústnímu zodpovězení, ale tentokrát směrovaná komisi. Pospěšte si, prosím. Končím hlasování. Ano, to je tady jednomyslné rozhodnutí 26 hlasů pro. A, a ještě předchozí hlasování. To jsem zapomněl oznámit, to byla ta otázka eh, pro radu 20 pro 5 proti, jeden se zdržel. A teď máme na programu bod číslo 15. Týká se to dohody se spojenými státy. Jedná se o změnu koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v rámci jejich přistoupení k Evropské unii. Je to eh, podle pravidel VTO. Máme tady žádost o slovo, pan Winkler. Ano, pane předsedo, já mám jednu otázku procedurální povahy. Ono se to netýká jenom tohohle bodu. Na konci našeho hlasovacího seznamu máme následující uh, poznámku. Po hlasování může tento text být technicky pozměněn, aby byl zajištěn větší soulad. A já trošku nechápu, co se míní touto poznámkou, protože já nechápu, co to má znamenat. Jaký soulad? A jaká technická, jaké technické úpravy, protože tam nemáme vůbec žádná pozmí, žádné pozměňovací návrhy, takže by mě zajímalo, jaký je účel této poznámky. Děkuji. Pan předseda, já vás Dovolte, abych vás uklidnil. Eh, je to jenom čistě technická eh, poznámka, kterou tam máme vždycky. Je to jenom taková poznámka z právnického hlediska, abychom zajistili, že tady to bude odpovídat technickým standardům, technickým normám, takže skutečně tam není, neznamená to povolení pro žádné změny obsahu, jde tam skutečně jenom o právní lingvistické ověření a úplně u každého dokumentu to je stejné. týkalo se to úplně všeho. Protože tam třeba u toho, eh, u těch daní, eh, to je to bylo stejné, tam došlo také k některým takovým změnám, ale samozřejmě budeme mít moci eh, ještě ověřit všechny tyto technické změny, než to celé bude skutečně jaksi dokončeno. Takže tady to není žádná výjimka z běžných postupů. Vždycky tu připomínku, tu poznámku máme na všech, na všech eh, seznamech a zatím jsme s tím neměli nikdy žádný problém. V pořádku, takže můžeme jít dále. Bod číslo 15. Eh, Návrh usnesení k této dohodě a zahajuji elektronické hlasování. And the vote is... A končím hlasování. Schváleno, jeden člen se zdržel a 25 hlasů bylo pro. Nyní je tady bod, který jsme přidali na pořad jednání je to další otázka pro komisi, která se týká současného stavu, pokud jde o obchodní jednání s Mercosurem. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Schváleno jednomyslně 24 hlasů bylo odevzdáno a 24 bylo pro. To je tady konec dnešního hlasování. Děkuji vám všem za spolupráci. Let's move to... A nyní se posuňme k dalšímu bodu eh, číslo 16. A dovolte mi tedy vám připomenu, že byste s s nám, můžete s námi zůstat, budete nám chybět. Máme tady hosty, které stojí za to si vyslechnout. Well, uh, next item. Dalším bodem uh, na našem pořadu jednání je skutečně důležitý bod. Vyslechneme prezentaci, která se týká uh, zprávy Světové banky pro podnikání pro rok 2013. A pokud tedy odcházíte, tak prosím, učiňte tak potichu a rychle. Do not hold conversations in the room. A nebavte se v sále. This applies to the members of the committee, not only to the staff. So next time. Takže dalším bodem je Světová, zpráva Světové banky o podnikání. A je nám s a potěšením přivítat mezi námi eh, zvláštního hosta, pana Augusto López Claros, který eh, vede eh, globální ukazatele a analýzu od roku 2011 ve Světové bance a předtím vedl program pro konkurenceschopnost Světového hospodářského fóra v Ženevě. A předtím pracoval pro Lehman Brothers. A profesor hospodářství na univerzitě v Chile v Santiago. Je také autorem mnoha článků a dokumentů o mezinárodních ekonomických otázkách. Will present us uh, uh, the recently published uh, annual také je autorem eh, při, tedy této zprávy, která se nazývá Zpráva Světové banky o podnikání 2013, eh, chytřejší regulace pro malé a střední podniky. Desátá zpráva předkládá takové eh, ta, měřítko několika ekonomik z hlediska několika faktorů, jako je například přeshraniční obchod. A my se těšíme na vaši prezentaci. Řeknete nám něco o regulačním, regulačních překážkám a budete hovořit o některých obchodních partnerech Evropské unie, jako je Čína, Rusko a další. Děkujeme, že jste se dostavil. Vítejte na tomto zasedání. Dávám vám slovo, pak bude následovat diskuze. Uh, thank you, Mr. Chairman. It's, uh... Děkuji vám. Je to opravdu velká čest být, s vám, být mezi vámi a představit vám hlavní závěry zprávy z roku 2013. Je to společný projekt Světové banky a Mezinárodní eh, finanční korporace. Jak víte, v uplynulých deseti letech v rámci Světové banky a eh, jsme eh, se snažili a v rámci IFC jsme snažili se vymyslet určité ukazatele, které by měly výpovědní hodnotu. Světová banka používala mocný nástroj eh, těch eh, dotazníků, eh, průzkumu 138 zemí se toho účastnilo. A v rámci těchto průzkumů jsme se snažili dotazovat podnikatelského sektoru na některé důležité otázky, jakým čelí problémům z hlediska investičního klimatu v průběhu každodenního života, vytváření pracovních míst a hospodářské činnosti. A ten, tyto průzkumy nám zprostředkovaly velmi eh, významný vhled do těch eh, eh, úzkých míst, do těch problematických míst, s kterými se potýkáme v rozvojových i průmyslových zemích. Otázka například danění, to má velký význam. Je důležité, jestli jsou daně tak vysoké, že e, začínají deformovat e, pobítky e, k tomu, v tom smyslu, aby například se snažili dohodnout s daňovými úřady, je důležité, jestli lze plnit daňové povinnosti relativně snadně, snadno nebo ne. A tento projekt vytvořil časem 10 ukazatelů, které sledují různé otázky podnikatelského prostředí, jako jsou například problémy, které může podnikatel mít při registraci podniku na začátku, některé aspekty mezinárodního obchodu, postupy a náklady, které jsou spojeny s přeshraničním obchodem. Zabýváme se otázkou eh, registrace majetku protože dobrý eh, systém eh, registrace je velmi důležitý pro vlastnická práva. Eh, ochrana z investorů, respektování smluvních podmínek a tak dále. A v průběhu času jsme získali velké množství údajů, které prezentujeme jednou ročně v podobě této zprávy a já bych vás, vám chtěl dát takový celkový přehled. Toto je desáté výročí, desátá výroční zpráva. Říkali jsme si, že by bylo dobré podívat se na dlouhodobější otázky, trendy, poučení, z toho, která vyplynula z tohoto projektu. A takže v příštích pár minutách se s vámi chci podělit o některé nejzajímavější výstupy. Každoročně se zabýváme reformami, které byly implementovány v předchozím období v celém světě. 185 zemí, které představují asi 99 globálního HDP. Chtěl bych obrátit vaši pozornost na tu eh, bublinu, která tedy eh, obsahuje subsaharskou Afriku. V roce 2009 tam bylo 33, 33 zemí, které se a jo, 33% a nyní už se to blíží 70%. To znamená, došlo eh, ke zdvojnásobení eh, počtu zemí, které provádí reformy, které nám umožňují je sledovat z hlediska těchto ukazatelů. Ale subsaharská Afrika má stále nejtěžší eh, investiční prostředí a nejsložitější regulaci, nejméně ucelená pravidla, která tedy komplikují život místních podnikatelů. Chci vám ukázat několik průsvitek, z kterých vyplývá i některé indikátory, například indikátor eh, zahájení podnikání, to znamená, kolik stojí zahájit podnikání. Když se podíváte na rok 2005, tak vidíte, že tehdy bylo 40 zemí, kde se dalo začít podnikat na, za méně než 20 dní. Teď stoupl počet těchto zemí na 105. Ve 105 zemích můžeme začít podnikat do 20 dní. Toto zvýšení ze 40 na 105 bylo zejména v rozvojovém světě, v subsaharské Africe, Latinské Americe, Azii. To je povzbudivé ne protože by to byl nějaký konec sám pro sobě, cíl, cíl sám o sobě, ale protože eh, samozřejmě na druhé straně tohoto ukazatele je reálná ekonomika, má to měřitelné dopady. Máme empirickou literaturu, která říká, že tam, kde se hůř začíná podnikat, tak je také, eh, tak to jsou země, které mají nejvyšší úroveň korupce, nejvyšší eh, úroveň Eh, různých neformálních postupů a tam, kde je snaží začít podnikat, tak dochází ke snížení eh, problematických otázek a korupce. To je povzbudivé. A je to také rozumné. V zemi, v zemi kde regulace představuje velkou zátěž, je velmi nákladná, tak tam eh, podnikatelé buď jsou zastrašeni, nemají eh, motiv k tomu, aby podnikali, anebo stanou součástí neformální ekonomiky, a nebo se pokusí nějakým způsobem se dohodnout, podplatit, eh, podobným způsobem se dohodnout s, eh, s úředníky, což zase zvyšuje korupci. Tady vidíte náklady a vidíte, že došlo ke snížení všude ve světě v uplynulých sedmi letech. Máme poměrně rozsáhlou databázi za celé desetiletí, takže eh, můžeme také sledovat určité epizody reform v některých zemích. A vidíte, že na tomto grafu je vidět, že jsme sledovali určité reformní eh, epizody, eh, kdy ta vertikální čára je rok nula, čili rok zahájení reformy. Chile, Švédsko, Maroko, Kenia. A pak vidíte počet, čili zvýšení zaregistrovaných podniků po reformě. A jak vidíte, tak konstatujeme značné zvýšení v roce 1 a 2 po zavedení reform. A to víceméně všude. A s tím se pojí také růst pracovních příležitostí, což je jaký, jakási protiváha pokroku. E, toto je něco, co je vám jistě blízké, i vzhledem k povaze tohoto výboru. Tady se díváme na to, jak dlouho trvá exportovat e, nějaký kontejner e, hlavním přístavem nějakého, nějaké země Eh, existuje literatura, která říká, že každý den spoždění nějakým dopravním střediskem nebo přístavem z důvodu byrokracie nebo čehokoliv jiného, jakékoliv celního postupu, tak eh, objem klesne o více než 1%. A když je řeč třeba o zemědělském vývozu, což je nesmírně důležité, tak tam ta elasticita je vysoká, je to spíš 3 až 4 A vzhledem k tomu, že eh, obchod byl hnací silou růstu v poválečném období, tak je povzbudivé vidět, že eh, čas vývozu se snižuje všude, na celé planetě, v každém regionu. Druhý panel. To je tady v, tom červeném rámečku, to je Evropská unie. Tam vidíte opět snížení eh, exportní doby kontejnerů. A tady máme vlastně stejnou myšlenku, ale je to placení daní. Počet pladeb, které jsou potřeba ke splnění daňových povinností a také čas. To jsou dvě eh, záležitosti, dvě, dvě, dva indikátory, které používáme. A tady vidíte, že víceméně na celé planetě ve všech regionech včetně Evropské unie, dochází ke snižování počtu pladeb a času, který je zapotřebí ke splnění závazku. A byli jsme svědky toho, že s tím, jak se zlepšuje daňová zpráva, tak se samozřejmě některé z těchto přínosů eh, promítly i na podmínkách pro podnikatele, zvláště v subsaharské Africe, kde byly někdy tyto platby tak vysoké, tak absurdní, že nikdo neplatil. Všichni eh, tudíž fungovali eh, vlastně v šedé ekonomice neformálně, eh, takže s tím zlepšením nyní dochází k přechodu k rozumnějšímu daňového, daňovému režimu, kde daně jsou stále vyšší, ale přece jenom trošku nižší než před deseti lety. A na závěr, tady máme tedy registraci majetku. Vidíte, že došlo ke snížení eh, času potřebného k této registraci. Zase všude, celosvětově existují empirické studie, které ukazují, že země, které mají eh, dobré, dobrý vlastnický režim, že tam budou zem, firmy více investovat a podnikatelský sektor bude moci používat ten majetek jako zástavu, takže tím pádem bude moci získat přístup k financím bude tam eh, větší eh, tedy páka, pokud jde o získávání eh, financí. A je tu tedy ta kniha napsaná před několika lety, Záhada kapitálu, Mystery of Capital, kde se říká, že na tom, na tom opravdu záleží, jaké jsou vlastnické, jakým způsobem je regulováno vlastnictví v té zemi. A to myslím, že odráží i vývoj tohoto ukazatele v průběhu času. Kdybych měl jedním slovem eh, popsat tuto zprávu, tak bych to popsal slovem konvergence. To myslím, že je teď nejdůležitější, eh, nejdůležitější slide celé této prezentace. Podívejte se eh, nahoře, nahoru doleva, ale platí to i pro ty ostatní diagramy a další, které vám teď neukážu, protože nemáme čas. Zabývali jsme se vzorkem z roku 2005 a rozdělili jsme to na dvě skupiny. Čili těch 25% nejhorších, je asi 45 zemí, kde regulace je těžkopádná a je zatěžující a komplexní. A pak ty tři eh, ty, ty spíše nejlepší země a zabývali jsme se třeba právě tím časem potřebným k zahájení podnikání a těm nejhorším zemím to trvalo zhruba 105 eh, na začátku, zatímco u těch eh, nejlepších to bylo 29. A pak v průběhu dalších let se snižuje eh, ta mezera, která zeje mezi těmi nejlepšími a nejhoršími, čili dochází tady ke konvergenci do roku 2012 významně snížila Eh, tato velikost, je to pořád ještě rozdíl, ale mnohem menší než v roce 2005. A toto, o to je přesně to, o čem podnikání je. Podporujeme eh, ty nejhorší země, kde jsou, země, eh, kde jsou podmínky nejkomplexnější a nejvíce zatěžující, kde jsou největší deformace trhu, aby postupně přijímali některé lepší postupy, které vidíme v zemích s lepšími modely. Tento proces konvergence je něčím, co vidíme napříč všemi indikátory v celém světě a to je jeden z důvodů, proč eh, náš projekt byl tak úspěšný v prosazování reform a proč je také něčím, k čemu eh, politice, strategové celého světa přihlížejí. Eh, Samozřejmě, že to platí i pro evropské země, Evropskou unii, unii pokud jde o ty nejlepší a nejhorší a i pokud jde o Evropskou unii, tak jsou tady zlepšení eh, průměru. A samozřejmě, že Evropská unie je spíš blíž těm nejlepším než těm nejhorším. Někdy jsou dokonce nejlepší než ti nejlepší. A já se dívám na hodinky, Chci samozřejmě, aby nám zůstal čas na diskuzi. Jedna z výzev, ne, ne, žádný tlak, protože máme času dost. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jednou z výzev, kterým jsme čelili v rámci Světové banky a našeho projektu, je, že jsme země, se snažili také seřadit eh, do eh, určitých žebříčků, čili seřazení, kdy řekneme, kde je číslo 1, 50, 185 v letošním roce. Což samozřejmě bylo kontroverzní. Někdy, někdy, někdy představitelé ve Světové bance, jak nám bylo řečeno v Indonésii, třeba řeknou, podívejte se, implementovali jsme tohle a tohle, a přitom se eh, naše zařazení na té stupnici nezměnilo. Ale ono, to naše řazení je relativní. Čili když se reformujete, ale reformují i ostatní, tak stejně zaostáváte. Takže jsme si říkali, byl by nějaký způsob, jak eh, kromě těchto žebříčků eh, ještě jinak eh, hodnotit výkon těchto zemí ve vztahu k indikátoru. Tak jsme udělali něco zajímavého. Chtěl bych vám o tom říci pár slov, protože to je analýza, kterou budeme používat stále častěji, a protože to také bylo velmi dobře přijato ministry a orgány některých zemí někdy opravdu se přijali to s velkým entuziasmem. A takže když se nad tím zamyslíte, vidíte, že to je poměrně relativně jednoduchá myšlenka. Měli jsme již v loni 9 let údajů pro mnoha zemí, takže jsme si říkali, kde, kde jsou nejlepší eh, podnikatelské postupy. Máme třeba indikátor, který se nazývá prosazování smluv. Čili máte nějaký problém s dodavatelem, my jste mu zaplatili, on vás pak eh, se snaží ošidit, nedodá zboží, takže ho chcete, eh, chcete ho nějakým způsobem zažalovat, dostat eh, před soud. Tohoto je velmi důležitá věc. Zdá se, že v Singapuru to trvá 150 dní, než se prosadí smlouva. V některých letech to trvá roky, a to i v Evropě. Takže pokud jde o vymáhání smlouvy, tak Singapur je skutečně na prvním místě. Jsou třeba země, kde je, je cena vytvoření podniku nulová, v Dánsku a ve Slovensku, když chcete zahájit podnik, u nás to stát nula. Nula eur. Novém, na Novém Zélandu to stojí pár dolarů, ale je to velmi rychle, trvá to jeden den, je to jeden postup, ale jakmile kliknete na tu online platformu, tak budou vyžadovat drobný poplatek. Je to spíše správní poplatek. Takto jsme zhodnotili 40 subindikátorů a nakonec jsme tady měli něco, čemu říkáme frontier. Je to eh, taková čára, tam nahoře je tam těch 100, což je, je to hybridní metoda, hyb, vychází z, eh, ze vzorku Eh, tady z těch, z těch dat, která jsme schromažďovali po 9 let. A pak se můžete vrátit tedy do roku 2005 a říct si, jak daleko ta země se dostala od toho, čemu říkáme frontier, od té výchozí, eh, eh, od té základní hranice. A další otázka je, když pak skočíte do roku 2012, okolik kolik ta země zúžila ten rozdíl. A to jsou ty, to, to jsou ty eh, vlastně svislé čáry, kdy vidíme tu vzdálenost. Z tohoto grafu vidíte, že většina zemí, kromě zemí jako je Venezuela a Zimbabwe, které se vlastně vzdálily eh, do roku 2012, tak většina zemí učinila pokrok, některé učinily větší pokrok. A právě proto se to zemím líbí, protože Tady se říká, zapomeňte na Švédsko a tak dále, nebo Singapur. Pokud jste, eh, jste třeba v subsaharské Africe, tak vám příliš nepomůže, když vám někdo bude rok za rokem říkat, že Švédsko má lepší podnikatelské prostředí, to už víte. Ale pomůže, když vám někdo řekne, eh, hodně jste se zlepšili oproti roku 2005. To je povzbudivé tím pádem vidíte, jaký je ten úspěch vzhledem k vaší historii. A takže jsme publikovali tuto tabulku a to mělo obrovský, fenomenální úspěch. Tady máme těch 50 zemí, kterým se podařilo maximálně snížit ten rozdíl. Nový Zéland nemáme vůbec nikde, Singapur také, protože oni už měli maximální eh, dobré prostředí v roce 2005, takže se jim podařilo trošičku snížit ten eh, rozdíl. Ale zatímco třeba Gruzie, Rwanda a další země v subsaharské Africe, to je určitě obrovský pokrok a je to z toho vidět. Eh, je to tedy pokrok, který učinil oproti své vlastní minulosti. A toto je typ analýzy, kterou chceme používat. Více, protože je to více povzbuzující pro ty státy. Příklad analýzy, která je možná, tato tabulka má velmi zajímavou historii, pokud je o Evropskou unii. Sedm regionů světa, která Světová banka používá v rámci klasifikace. Nahoře máte OECD, to je region, který má nejlepší, největší obchodní postupy, jsou nejblíž té, tohomu, tomu Prahu eh, klíčovému a Teď chci, abyste se zaměřili na tu červenou tečkovanou čáru odleva doprava, čtvrtá v roce 2005, střední a východní Evropa a střední Asie. A v roce 2012 je najednou na druhém místě. Je to druhý nejlepší region světa. Čili to je region, který, kde ta konvergence byla nejrychlejší a skočil z pátého na druhé místo. Pak už je jenom OECD. Takže to je e, tedy ta čára, která se zvýšila nejvíc. Tak jsme si říkali, co se v tomto regionu vlastně děje. A zjistili jsme, že tam probíhají dvě základní věci. Je to víceméně jde spíš o tu střední e, východní Evropu než o Ázii. Ale bohužel musíme brát střední Ázii společně se střední a východní Evropou, protože nejde to statisticky oddělit vzhledem k určitým pravidlům. Ale jsou tu země jako třeba Polsko, Slovensko, Česká republika, Lotyšsko, Estonsko, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a za, v tom desetiletí před vstupem do unie eh, prováděly velmi ucelené strukturální ekonomické reformy. Proč? Protože to byla cena vstupu do Evropské unie. V těchto zemích vznikl určitý eh, zvyk reformní, oni pokračují v tom dál. Samozřejmě, že to má určitou variabilitu mezi, mezi zeměmi, ale tyto země z těch či o něch důvodů, ne protože by vstoupili do nějakého klubu bohatých zemí, ale protože musí konkurovat Švédsku, Německu a pokud nebudou, eh, tak říkajíc, fit, tak eh, samozřejmě budou poraženy těmi dalšími ekonomikami Eh, takže oni pokračovali v reformách. Polsko bylo letos tou zemí z těch 185 zemí, která snížila ten, tu vzdálenost od, eh, od toho Prahu co eh, maximálně. Bylo to skutečně jednička, pokud jde o zlepšení obchodních podmínek. A pak máte další soubor zemí, Makedonie, Černá hora a další země, Chorvatsko, což jsou budoucí členské státy. Teď probíhají jednání o přístupu a tyto země víceméně dělají to, co Polsko a Česká republika dělali předtím. Implementují e, rozsáhlé reformy, někteří rychle, někteří pomalej, ale směr je daný. Směr je jasný. A čili tyto eh, reformy eh, jsou částečně sledovatelné našimi indikátory. Dochází k jasné konvergenci zemí východní a střední Evropy blíže k těm lepším postupům, která vidíme v OECD. Takže toto jsem s vámi chtěl, eh, o to, to jsem se s vámi chtěl podělit. Tento graf je z té zprávy a v nedávných letech, jak víte, Evropská unie a ta její image byla trošku ovlivněna eh, některými záležitostmi fiskální udržitelnosti a tak dále. Toto, o čem se píše eh, v novinách každý den, ale tento graf nám připomíná, že Evropská unie byla nesmírně úspěšným experimentem, pokud jde o konvergenci některých zemí. Kromě podnikání, když se podíváte na země, které v uplynulých letech přešli ze zemí s nízkým příjmem no, do zemí, stali se zeměmi s vysokým příjmem, tak asi polovina z nich je, od Evropské, je z Evropské unie. Takže pro mě je toto připomínkou toho, že i když některé eh, zprávy, které vidíme, jsou skutečně neblahé, neradostné, když se hovoří o fiskálních otázkách, tak Evropská unie i nadále zůstává velmi úspěšnou eh, konvergenční mašinerii, což je něco, čemu nedochází v subsaharské Africe. Profesor Collier z Oxfordské univerzity napsal eh, knihu Bottom Billion, kde hovoří o 58 zemích s nejnižšími příjmy, které představují tedy asi miliardu eh, světové populace a Eh, oni, některé z nich místo, aby k ním tam docházelo ke konvergenci, tak naopak dochází k divergenci od zbytku světa, čili dále zaostávají. To představa, představuje další problém pro eh, mezinárodní společenství. Evropská unie je mnohem šťastnějším příkladem, mnohem úspěšnějším eh, příkladem takové konvergence. A nyní na závěr mi dovolte ukázat vám ještě jeden přehled, nebo spíš ne, nejde, nejde ani spíš eh, o ten graf, ale spíš o to, co vám k tomu řeknu. V roce 2009 členové APECu, azijské um, spolupráce, je to 21 států a oni si řekli, že budou, že usnadní eh, obchod o 25% do roku 2015, že k tomu eh, použijí Eh, naše indikátory, že budou sledovat tedy pokrok. A eh, za prvý, oni eh, tyto cíle splňují, ustavili pracovní skupiny, které se schází dvakrát ročně, my se s nimi někdy také scházíme, abychom jim dali technický, technickou asistenci, ale oni jsou dost nezávislí a splní ten cíl do roku 2015, pokud budou pokračovat tedy nastoupenou cestou. Já jsem byl v Indonésii v lednu, setkal jsem se tam se zástupcem ministra ekonomiky a on řekl, že v roce 2009 APEC si vybral šest šampionů země jako Japonsko, Japonsko Kanadu, Koreu, Spojené státy, čili ti nejúspěšnější podnikání. A tyto země rozhodly, že budou dávat technickou pomoc dalším zemím. A takže když jsem byl v Indonésii, tak mi minister říkal, Korea, Korejci nám, Indonéžanům, dávají technickou pomoc, třeba při prosazování smluv. Korea má mnohem rychlejší, ambiciozní systém prosazování smluvních podmínek, my ne. A že zároveň byl vděčný za tuto technickou pomoc, která je zdarma. Zároveň samozřejmě se cítil trošku ohrožen, protože říká, že Korejci jsou velmi nároční, vždycky očekávají, že splní ABC což se jim nevždy podařilo, ale důležité je to, aby ten tok znalostí z jedné země do druhé nadále probíhal v kontextu spolupráce a e, bratrských vztahů. A když jsem přijel z Indonésie, tak jsme se tím začali zabývat a zjistili jsme, vytvořili jsme takovou case study, když jsme zjistili, že Japonsko zase pomáhá Tajsku, v přeshraničním obchodu Kanada, pomáhá některým dalším zemím. Čili tady je celá řada bilaterálních partnerství, která vznikla, která vedla eh, k převádění know-how mezi těmi zeměmi. A to všechno v kontextu velmi vřelého eh, sdílení a spolupráce. Takže eh, my, to, my s tímto nemáme nic společného, my jsme dodali data, dali jsme je do zprávy na webové stránky další země je používají k eh, prosazování lepšího investičního klimatu a my si myslíme, že je to velmi dobrý příklad dopadu, které má náš projekt ve světě. A konečně závěrem jsem se chtěl s vámi podělit o jednu myšlenku, že nevidím, proč by Evropská unie nemohla eh, se zostit podobné iniciativy, pokud to dělá APEC, APEC má méně formální mechanizmy spolupráce, nemají tak sofistikované instituční zázemí jako Evropská unie. A přitom se jim to daří, přitom, to, přitom dělají, co se od nich očekává. Takže nevidím důvod, proč by Evropská unie sama o sobě nemohla zahájit obdobný proces vzhledem k těm eh, výzvám konkurenceschopnosti, kterým tento region čelí, jak víte, řada evropských zemí je velmi zadlužená. Jak z toho vyrostou? jedině tím, že bude růst a e, růst musí být tou hlavní hnací silou e, zadlužení. HDP musí růst, čili aby e, se snížil podíl HDP, dluhu vůči HDP. To je přesně ten problém, který měly Spojené státy a Spojené království po druhé světové válce, čili přes 100% poměru HDP v dluhu vůči HDP a pak v dalších desetiletích z toho vyrostly. A to bude právě to řešení v Evropě a nedojde k tomu, pokud se nezlepší konkurenceschopnost evropských zemí, pokud nebude příjemnější, příznivější, vstřícnější prostředí pro podnikatele, což je hlavní eh, hnací síla tvo pro tvorbu příležitosti a prosperitu. A k tomu nedojde, pokud nezačnete řešit některé ty eh, problémy a úzká místa, která, se, eh, od, která jsme odhalili právě prostřednictvím našich indikátorů. Děkuji vám, pane předsedo. A to je konec mé prezentace. Thank you very much. Děkuji vám za tuto opravdu zajímavou prezentaci. Hmm, bylo to velice obsáhlé vysvětlení eh, vaší zprávy a pokroku v oblasti podnikání. Já jsem to s velkým zájmem sledoval. Nyní se pustíme do diskuze a nejprve paní Moscardini Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji srdečně za poskytnutí těchto informací ke zprávě. Bylo to velice podrobné a vyčerpávající. Donívám se ale, že vedle této studie, kterou jste provedli, je potřeba také přijmout rozhodnutí, rozhodnutí, která se nás také přímo týkají. Je nějaký problém s tlumočením? Musím eh, nejprve hledat eh, anglický kanál, ale než se mi podařilo ten kanál najít, tak vy už jste dokončila svou otázku. Mohla byste to ještě jednou zopakovat. Děkuji. Já jsem vám chtěla srdečně poděkovat. Eh, chtěla jsem vám poděkovat za poskytnutí informací k této zprávě. Bylo to velmi podrobné a vyčerpávající. A doníváme se, že by dále měla být přijata co nejrychleji rozhodnutí, která by navazovala na tyto údaje a informace z této studie, protože toto není něco, co vzbuzuje pouze nadšení, ale také obavy. Z této studie můžeme vyvodit to, že existují některé oblasti, kde bude potřeba více času, více byrokratických uh, byrokratického úsilí a peněz, aby se otevíraly podniky a v takových případech je to také spojeno s velkou mírou korupce nebo s větší mírou korupce. My tady máme nejnovější údaje v souvislosti s bilaterálními dohody a velmi často, což platí i o tom, o čem se tady dnes eh, dopoledne hlasovalo, jsme se vždy donívali, že před uzavřením dohody musí být zvažovány nejrůznější aspekty. Jde o lidská práva, důvěryhodnost partnerů. A tady předkládáte zprávu, kde ale jsou předkládány ještě další parametry a údaje, s kterými bychom se měli zabývat. Když nějaká, tří, eh, nějaká země má určitou politickou třídu, v níž je konstatována a měřena korupce, nějakými administrativními zjištěními nebo průzkumy, Samozřejmě to souvisí i s tím, jak dlouho trvá, než je otevřen podnik a jaké náklady jsou s tím spojeny. A já si myslím, že by bylo jistě užitečné, kdybychom to více osvětlili a více to zohlednili, až budeme uzavírat další bilaterální dohody. Potom k platebním lhutám. A také zde musíme zvážit následující. V Evropské unii máme lhuty splatnosti 30 dní. Tak jsme se rozhodli. V oblasti zemědělství A tady pokud je o pro, problém odbytu, tak tam vznikaly dokonce kartely i u těch největších eh, obchodních společností. A 30 dní neznamená vůbec nic. Chceš 30 dní eh, lhůtu pro splatnost? Dobře, v takových případech na to eh, se reaguje tak, že zkrátka ta druhá strana odmítne a řekne, že si pořídí eh, zboží někde jinde. My sice máme dobrá ustanovení, ale to samo o sobě nestačí, protože potřebujeme také velmi dobrou kontrolu. Chtěla bych se zeptat, jestli není možné, aby i v souvislosti s evropskými zeměmi nebyly poskytnuty e, i tedy další údaje a také samozřejmě potom další informace třeba k azijským zemím. E, slovo má paní Franciska Keller. Děkuji. Já jistě nebudu první, kdo zmíní tuto záležitost ale vy tady předkládáte studii a zprávu o tom, jak byly určité ukazatele splněny nebo nebyly eh, a jaký byl kde vývoj. A samozřejmě je vždy dobré mít určité ukazatele, aby to bylo měřitelné, určitý počet dní pro otevření podniku a tak dále. Ale jsou tady ještě další věci, eh, lhuty pro registraci majetku a Eh, potom různé kontroly, můžete mít různé lhuty eh, při registraci určitého podniku, protože tam vyžadujete nějakou konzultaci, což nemusí být nutně špatné. My tady slyšíme stížnosti na Evropskou unii, protože, je velice, protože to tady vše probíhá velice pomalu, ale my samozřejmě velice pečlivě zkoumáme všechny věci kvůli našim daňovým poplatníkům. Možná máme pomalé postupy, ale to, přes, to, to přece znamená, že o tom pečlivě diskutujeme a to je důležité v demokratickém systému. Vím, že mnoho lidí už jistě zmínilo tyto věci v minulosti, ale mě by zajímalo, protože to ještě nevím, jak tyto úvahy zahrnujete do vaší zprávy. Jestli to hraje nějakou roli, když tady sledujete ten počet dní, že jestli zohledňujete to, že někdy má smysl, aby to trvalo déle, eh, aby se ty věci eh, zkrátka zaregistrovaly. Tak a je, má to smysl. Pan Šťastný? Děkuji, pane předsedo. Já si také velmi cením této prezentace. Děkuji eh, za veškeré ty statistické údaje a mám dotaz. Pokud máte nějaké statistiky, které přímo eh, tedy propojují zlepšení prostředí eh, pro podnikání a eh, zrychlený růst HDP. Mohli byste ty údaje poskytnout zemím, které to potřebují, aby to mohli využít? A má otázka s tím souvisí poskytujete určitá doporučení eh, a říkáte také, co by se mělo udělat, nebo eh, to ponecháváte na bilaterálním jednání, nebo jste nějakým způsobem eh, zapojeni do doporučování nebo do, určité, do konzultace, do podpory jakým způsobem s tím nakládáte. Děkuji, já bych také položil několik otázek. Protože jste neměl dostatek času, tak jste přeskočil některé um, obrázky, které se týkaly výkonnosti evropských zemí. Um, které jsou velmi, na které je velmi často poukazováno v souvislosti s nedostatkem konkurenceschopnosti. Um, ehm, eh, Nemám přesně čísla těch eh, slajdů, ale zajímalo by mě, jestli máte nějaké důvody, eh, jestli bychom se nemohli podívat na některé z nich, protože propast mezi těmito zeptěmi a prvními deseti zeměmi Evropské unie se snižuje a možná, že by bylo dobré se na některé z nich zběžně podívat. A ten, ten rozdíl se eh, stírá a to je velice dobrá zpráva. když eh, se podíváme na Evropskou unii eh, a makroekonomické nerovnováhy. Takže já si myslím, že to je něco, co bychom měli zdůraznit. Druhá otázka je možná trochu provokativní. Když se podíváme na vaši prezentaci a posloucháme vás, tak z toho vyplývá jedno sdělení a to, že čím je méně regulace v určité zemi, tím je tam větší konkurenceschopnost. To je poměrně velmi silné poselství, mohla by znít vlády všech zemí, snižte eh, regulaci. Je to signál, který z toho vychází. Eh, znamená to, že tedy přílišná regulace paralyzuje konkurenceschopnost do budoucnosti? To je otázka, kterou bych nechal tedy takto otevřenou. Máte slovo? Um, thank you very much. Děkuji. děkuji za velmi dobré otázky. Pokusím se na ně odpovědět v trochu jiném pořadí, než zazněly. Nejprve bych začal k těm, těmi komentáři k Jižní Evropě a je pravda, že pokud jde o jihoevropské země, tak tam dochází ke zlepšení a my jsme to samozřejmě zachytili v té naší zprávě. A já bych chtěl eh, zdůraznit především situaci Itálie a Řecka, kde došlo k výraznému zlepšení v žebříčku a eh, ze z pozice 100 se zlepší. Řecko bylo to se, Řecko mělo, se, se ze té pozice dostalo na 78. a Itálie z 87. na 73 a e, to o něčem vypovídá. Tyto země samozřejmě si musí vytvořit lepší investiční prostředí a, e, a musí e, usnadnit život podnikům, společnostem, musí se spavit některých velice eh, zatěžujících eh, nařízení, které vytvořily překážky eh, pro podniky v těchto společnostech. Byl jsem v těchto zemích, byl jsem v Aténách i v Římě a jednal jsem s ministry obou zemí a jsem velmi velmi, velmi, velmi mě vlastně povzbudilo to, že obě dvě země si uvědomují, jaké problémy tady mají v oblasti eh, podnikatelského prostředí a snaží se posunout se vpřed. Jistě pochopíte, eh, že tento vývoj je povzbudivý za posledních 12 měsíců, ovšem přesto je potřeba i nadále vyvíjet úsilí, a to i v mnoha dalších letech. Tyto země, které udělaly eh, velký pokrok, a jsou tady země, eh, které tady přijímaly různé politiky. Eh, trvá to třeba 3 až 5 let, než se ty reformy přijmou. Většinou se to nedá vyřešit velmi rychle. Je potřeba tady změnit důležitou legislativu, například proti eh, například v oblasti bankrotů. A tam je potřeba nejenom politická vůle, ale i nejrůznější Eh, technická administrativní práce, tak aby to vše bylo efektivní, aby se tady lépe chránila na eh, práva, vlastnická práva, investice a tak dále. Ovšem, ta tendence je velmi povzbudivá a já jsem rád, že to mohu tady ocenit a ten, kdo tady položil tu otázku, má pravdu, eh, když na to upozornil a já jsem jenom kvůli nedostatku času tyto věci nezmínil pokud jde o to, zda poskytujeme doporučení a technickou podporu těm zemím, které potřebují zlepšit své investiční prostředí a nebo zda eh, to vlastně ponecháme na jejich vlastní iniciativě, jako například eh, je APEC. Eh, ano, Světová banka ano, poskytuje technickou pomoc, podporu, říkáme tomu poradenská služba, tím se nezabýváme oddělení, protože naše oddělení se zabývá analýzou, poskytujeme zprávy, údaje a e, informace a samozřejmě, že také jednáme s vládami, pokud si to přejí, nebo s těmi zprávami, které si přejí tyto údaje. E, a z Belgie je Pierre Gislang, který poskytuje konzultační služby zeměm. E, velmi často to financují eh, různé třetí strany, například komise a Indikátory tady ukázaly, že dochází k velkému narůstu poptávky eh, po této podpoře a Světová banka tady proto má vyhrazené zvláštní oddělení a v podstatě tyto oddělení jsou velmi oddělená, protože my opravdu děláme analýzy, sbíráme údaje a poskytujeme tyto údaje mezinárodnímu společenství a potom oddělení Piera používá ty údaje, aby vlastně pomohly eh, těmto zemím, které žádají o radu a o pomoc. Toto oddělení Piera je v tuto chvíli již větší než naše oddělení, abych vám eh, poskytl určitou představu o tom, jak eh, ty poradenské služby naší banky vzrostly. Někdo z vás položil otázku, eh, zda vylepšení podnikatelského prostředí, tak jak to zachytili ty údaje, ty ukazatele, zohledňují takové věci jako HDP, dopady na HDP. Ano, my jsme začali sledovat to, jaký dopad to má na vývoj a v této zprávě jsme poprvé udělali krok tímto směrem, kde jsme se zaměřili na to, zda eh, žebříčky naší zprávy eh, jsou jaksi v souvislosti eh, se zahraničními investicemi a ty výsledky jsou opravdu výrazné. Zjistili jsme, že ta spojitost je tak výrazná, že jsme se rozhodli připravit případovou studii, kterou vám jistě dáme k dispozici. A zajímavé je, že když když se podíváte eh, na žebříček, tak eh, tam, eh, tam my to vlastně měříme na hlavu, ty zahraniční investice a jakým způsobem to zohledňujeme Otázku růstu HDP, to tam zatím ještě v té zprávě nemáme, ale mohl bych vám dát k dispozici Eh, takový obrázek, kde je vidět, že ty země, eh, kde eh, se vlastně ten rozdíl, kde tam máme určité jasné ukazatele a příští, ve příští zprávě pro příští rok bychom vám to dali k dispozici. Je to technická věc, v tuto chvíli zatím ještě nejsme schopni prezentovat to tak, aby jsme, eh, abychom opravdu si byli jistí, že to můžeme dobře eh, technologicky, metodologicky podpořit, ale budeme na tom pracovat, eh, podložit a budeme na tom pracovat a potom tedy dali byla další zajímavá otázka k tomu, zda projekt naší zprávy um, vydává nějaké poselství o tom, že by měla být snížena regulace, že by regulační rámec, který si státy za roky vytvořily, by měl být eh, rozložen, ale my si myslíme, že to tak není. Ty země, eh, eh, které jsou tady eh, nejbohatší, tak ty samozřejmě ne, nešly tak daleko, že by rozrušili svůj regulační rámec eh, ve prospěch eh, tedy podnikání. Jsou to země, které přijali takzvanou chytrou regulaci, to znamená rozumná, rozumná pravidla, sledují určité sociální cíle, určité zabezpečení ale rozumným způsobem. Uvedu několik příkladů, abych to ilustroval, abych ilustroval tento abstraktní koncept. Pokud jde o povolení ke stavbě, tak jsme zjistili, že země které eh, mají dobré výsledky, tady zavádí režim, který vychází z rizikového hodnocení určitého, tedy Eh, té podoby, která je stavěna, když je to třeba nějaký malý sklad, eh, kde my vlastně z takového případu jedno vycházíme, tak tam potom nejsou žádné velké dopady na eh, prostředí. A pokud například někdo buduje nějaký mrakodráp nějakého obrovského podniku, kde se budou používat nebezpečné chemikálie a budou unikat eh, nebezpečné plyny, tak samozřejmě potřebujete povolení, které bude mnohem přísnější a ty země, Eh, které eh, si vedou dobře, to dělají právě tímto způsobem. To znamená, eh, že se vlastně tady různě přistupuje k této věci podle toho, jaké je zde zjištěno riziko. A my v tom našem projektu se snažíme zdůraznit tyto příklady, kde jsou země, které mají rozumné režimy, které ale nejsou příliš zatěžující ale to samozřejmě tedy není tak, že by neměli vůbec žádná pravidla, to je něco, co eh, zcela nepodporujeme. Potom ještě jeden další příklad. Jedna země se na nás před několika lety obrátila a uvedla, nebo byla to země Evropské unie a, a řekla, máme dobrý režim pro registraci nemovitostí, ale nemáme dobré postavení ve vašich ukazatelích, protože tento režim je sice nákladný, je pravda, že je to těžkopádné, ale je to velice bezpečné, protože poté, co zaregistrujete svou nemovitost, tak téměř nedochází k žádným sporům sporům, eh, k soudním sporům. A vy eh, ze Světové banky se snažíte posunout ty země tu, tu věc tak, že nejlepší režim nemovitosti eh, to je ten, kde se co nejrychleji může prodejce s kupujícím dohodnout a my jsme, my jsme to chtěli srovnávat eh, ty země mezi sebou, mezi zeměmi se stejným příjmem na hlavu a zjistili jsme, že jsou tady země jako Spojené království, Nizozemsko a Švýcarsko, kde v podstatě jsou mnohem eh, rychlejší režimy, systémy registrace nemovitostí, kdy úroveň bezpečnosti je stejně vysoká jako tato země, eh, která se na nás obrátila s touto stížností. Takže v podstatě ten argument, který byl uplatněn, to, že my upřednostňujeme ty země, eh, které mají eh, systémy registrace nemovitostí, které nejsou bezpečné, že je upřednostňujeme. A tak to není. Eh, tady to mají velice tato země to měla velice drahé a proto se to také promítlo do našeho ukazatele. My se nesnažíme propagovat svět, které není žádná ochrana, žádná regulace, ale snažíme se posouvat země k tomu, aby se poučili od těch zemích, které mají eh, velmi eh, rozumné prostředí pro podnikání. Pak tady byla další otázka, která se zabývala korupcí. Já bych vám chtěl ukázat velmi zajímavý obrázek. Uh, A já jsem to eh, tady eh, zobrazil nebo promítl. A tady máme index korupce, Transparency International a potom na další eh, ose tady vidíte pořadí v souvislosti tedy s obchodem. Ty země, které mají dobrý obchod a ty země, které mají nízkou korupci, se protínají. A ty země, kde mají vysokou míru korupce, mají špatné podnikatelské prostředí. Před 15 lety Světová banka si položila otázku, co můžeme udělat proto, aby globální hospodářství bylo transparentnější a byla tam, eh, bylo tam méně korupce. A, a eh, a my jsme zjistili, že je dobré dát podněty pro snížení přílišné regulace různých takových těch problematických míst a my jsme proto vytvořili systém, kde když zvýšíte kvalitu svého podnikatelského prostředí a ty pro, procesy zjednodušíte a zlevníte, tak tím vlastně zároveň snížíte prostor pro korupci. A já si myslím, že to je velice povzbudivé. Děkuji mnohokrát. Já doufám, že příští rok toto zopakujeme, protože to pro nás bylo velice zajímavé. Bude mi potěšením, říká host, přijít opět. Děkuji, říká pan předseda. Vážené kolegyně a kolegové, toto je konec veřejné části našeho dnešního zasedání a poslední bod na pořadu jednání proběhne, ne, bude projednán neveřejně. Takže bych chtěl požádat všechny v sále, kteří nemají pravomoc zde zůstat na, na veřejnost, na, na veřejnou část zasedání,